odpovědět Ruské federaci. Jsou mm, tisíce dezinformací, které byly prokázány. A je evidentní, že Evropský parlament musí formovat vlastní rezoluci. Jako další má slovo kolegyně Karl Durant. Máte slovo, děkuji. Také já chci poděkovat Radě a komisi za jejich eh, prohlášení a budu pokračovat v estonsky. Dezinformace není nová, nový fenomen. A stejně jsme pokaždé znovu překvapeni, když se objeví nová vlna dezinformací. A to souvisí se svobodnými volbami nebo zdaněmi, zdaněním eh, členských zemí. Eh, krize korona eh, ukázala novou úroveň dezinformací, především co se týká důvodů Eh, koronaviru nebo různé falešné léčby a tato vlna neskončila, neskončí, pokud eh, se ne, přestaneme divit a nezačneme jednat. Nejednáme dostatečně rychle a rozhodně. I Eh, teď slyšíme eh, o inform- šíření informací, které nejsou založeny na faktech. Je důležité spolupracovat s mediálními platformami, musíme brát seriózně mediální odpovědnost a vítám iniciativu komise, která se zabývá dezinformacemi, eh, řešení korona dezinformací, mm, skytování správných faktů. Jsem ráda, že to je Eh, založeno na tématu, který, který byl iniciován různými státy. My nemáme ty skuteč, zkušenosti o tom, jak útočit na dezinformace, ale musíme jednat a musíme rozhodnout. A proto potřebujeme nutné, nutný personál a peníze. Je důležité uh, získávat informace, eh, mít informace ve všech úředních jazycích, nejenom v několika. Děkuji vám a prosím, dodržujte řečnickou dobu. Eh, to je eh, vyjadřuje respekt kolegům. Kolega Grodhuis má slovo na jednu minutu. Já vítám ty další kroky, které přijala komise, ale domnívám se, že jsou trošičku opatrné. Um, myslím, že musíme udělat víc a Renew přichází s novými návrhy. Myslím, že e, důkaz je v tom, jak se, co, co se vlastně dělá. Dezinformační laboratoře ukázali, odhalili ruské dezinformační operace v Evropě namířené proti Evropě. Takže co uděláme? Představte si, hmm, pane komisaři, kdyby jsme eh, tyto eh, dali na eh, Eh, seznam sankcí, tak by neměly webové stránky, finanční služby, zmrazili bychom aktiva všech, kdo řídí ty dezinformační operace, a tak by to omezilo cestování. To by bylo um, proti našim nepřátelům. Takže já se na to dívám takto, takže se k nám prosím připojte. N- nedívejte se jenom na symptomy, ale také na příčiny toho všeho. Děkuji vám. Děkuji. A jako další má slovo kolega Lakapel. Evropská unie se nestydí eh, mluvit o dezinformacích eh, během pandemie. Mezi eh, mnoha jeho radami je také Emmanuel Macron. My žádáme princip opatrnosti, a jeho vláda reagovala, že e, virus nemá pas. On e, skrýval e, nedostatek ma, roušek, tvrdil, že to je zbytečné. Pak první objednávka roušek byla až 5. března. Eh, Minister zdravotnictví deklaroval, že masivní testování také není užitečné, protože aby zakryl nedostatek testů. Takže spousta lží ze strany státu, lží, které měly dramatické důsledky. Takže dámy a pánové, nástupci rady a komise, dávejte nám lekce morálky o dezinformacích, jejichž jste smutným příkladem. E, nyní paní kolegyně Višněvská. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dezinformace není nic nového, existují dlouho a teď díky novým technologiím a metodám se stala velmi nebezpečnými. Teď mluvíme o dezinformacích, Včera um, tady byl návrh na zbavení imunity. Omlouvám se za výslovnost, ano, jsem tedy nervózní. Guy takto eh, chce eh, parlament bojovat za dezinformace? Z včerejšího prohlášení se ukazuje, že můžete veřejně lhát parlamentu, šířit nenávist a dotečná osoba uh, uh, urazila spoustu lidí. Bílí suprematisté pochodovali 300 kilometrů od eh, tábora Auschwitz, Birk, Osvětim, Birkenau Parlament sám se stává zdrojem dezinformací a z důvodu naší um, historie Polska jsem velmi nervózní a mě pohnutá. Je mi líto, ale není čas, je to jistě důležité téma, ale musíme dodržet řečnickou dobu. Jako další paní Adenolfi na minutu. Děkuji, paní předsedající. Roušky jsou jenom pro ty, kteří jsou nemocní nebo pracují ve zdravotnictví. Roušky chrání vás nebo ostatní. Nemůže dojít k přenosu na další. Je velmi vzácné, aby někdo bez symptomů přenášel onemocnění. To jsou všechno tvrzení a které z nich, na, které z nich nazveme falešnými informacemi, protože já jsem si je stáhla na stránkách Světové zdravotnické organizace. Někdy máme na internetu fake news, ale co oficiální prohlášení, kde dochází k určité demonizaci, o to se řada lidí snažila, demonizace Itálie – Pomozme občanům, aby měli možnost provést kritickou analýzu informačních zdrojů. Musíme zajistit eh, svobodu projevu a mediální gramotnost. Mediální gramotnost v době této kultury. Přerušeno paní předsedkyní. Dále pan Bonifaj. Děkuji, paní předsedající. Za poslední měsíce jsme zaznamenali celou řadu průběžně předkládaných dezinformací na téma pandemie. Na internetu se objevovaly různé typy fake news. My jsme zaznamenali snahu způsobit rozbroje mezi Evropany Nakonec jsme však eh, získali možnost ustavit zvláštní výbor, který bude bojovat proti dezinformacím. Chceme bojovat proti komukoli, kdo chce rozdělovat Evropany. Za měsíce, v podstatě za řadu let, jsme sledovali, jak někteří novináři se snaží rozplést tyto informace. Já se obávám, že musíme chránit hlavně svobodu, zjistit ty pravé zdroje informací. To je právo, které musíme chránit. Já se omlouvám, ale v tuto chvíli jsem přeskočila paní Adamovič. Samozřejmě máte možnost vystoupit, takže vám dávám slovo teď. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Paní komisařko Jourová, děkuji vám za informace ohledně toho, jak koná Evropská komise. Já myslím, že pandemie informací je jedním z největších rizik eh, pro demokracii a pro Evropskou unii. Koronavirus nám připomenul, že důvěryhodné informace mohou zachraňovat životy a fake news a nenávist mohou naopak člověka o život připravit v řadě zemí, včetně Evropské unie, dochází v tuto chvíli k těmto problémům. Dochází k ničení demokracie a my nemůžeme nic udělat. Eh, síla internetu jenom posiluje sílu těchto informací. Trváme na svobodě projevu. Nebudou nikdy demokratické jiné informace. Eh, svobodu nelze využívat tak, aby ostatní měli některá práva eh, popřena nebo omezena. Musíme podpořit pluralitu sdělovacích prostředků, musíme podpořit také eh, svobodu novinářů. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, paní, mm, my všichni víme, že pravda je složitá a e, znepokojivá. A to je ten svět sociálních sítí, který e, všechno zrychluje. Ty lži informace se mohou šířit rychleji, takže je třeba efektivně proti tomu bojovat. Vy jste řekla velmi dobře, paní Jourová, vy jste to řekla. Dobře, my víme, že jste ze světa, který byl totalitní, kde e, byla cenzura a my do takového světa nesmíme spadnout. E, ale já chci upozornit na druhou věc, kterou musíme také dbát. Nemůžeme být naivní, víme, že zahraniční mocnosti na nás útočí, víme, jakou hrají roli um, a že liberální demokracie se vyvíjí. Nesmíme na jedné straně uh, uh, padnout do eh, těchto problémů. A eh, už jsme viděli, ta skutečnost eh, dezinformací Google bude zakazovat Facebook, chce, ponechá svobodu Twitter, takže my nemůžeme ani důvěřovat silám trhu my regulujeme a e, já vám za to děkuji, pane předsedo, paní místo předsedkyně. Kolega Majer, na jednu minutu. Děkuji. Děkuji. Vidíme, že tedy nic není úplně špatné, nic není ani úplně správné. Vidíme, že tady máme masivní případ dezinformací sem. Eh, myslím si, že taky by bylo dobré, aby eh, rada i komise eh, tuhle tu snahu proti tomu bojovat dotáhla do konce. Na začátku covidové krize řekla spolková kancléřka, že brzy budeme všichni znát někoho, kdo má nebo zemřel na covid. To je přeci překvapivé oznámení, které taky eh, vzbuzuje mm, mm, možná nepodložené obavy v obyvatelstvu. Eh, takže se eh, vidíme i vyjádření tedy zástupců států, kteří neříkají třeba plnou pravdu, Eh, k tomu potom často ani nedošlo, k tomu před čím varovali. Takže opravdu sledujte ty masivní dezinformace, ke kterým dechází i ve členských státech. A nyní eh, má slovo paní kolegyně Kempa. Szanowni Państwo, dezinformacja to jedna z naj... Děkuji. Dezinformace jsou jednou z nejsilnějších zbraní asymetrické války šíří se zmatek, dezinformace napomáhají nedostatku transparentnosti. Problematická je zde role novinářů a síla sociálních médií. Při boji proti dezinformacím musíme zajistit dobrou spolupráci těchto subjektů Objevuje se tolik lží a tolik polopravd o Polsku a Maďarsku. Niko, nikdy nedošlo k nápravě. Neustále se tyto dezinformace objevují dokola a dokola a objevují se negativní dopady pro Evropskou unii a její tvář. Prověrka skutečností je tedy naprosto zásadní při boji proti dezinformacím. Nemělo by to vést ale k omezení internetu. Nyní se přidává kolega Saselios. Una Děkuji, paní předsedající. Jedna, jeden z dopadů digitální revoluce je, že role médií a nezávislé filtry prověřování informací se v tuto chvíli výrazně eh, omezily. A to je jakési vákum, které musíme v tuto chvíli zaplnit. Musíme vložit odpovědnost do rukou platform, které musí zajistit eh, odpovídající podmínky. Samozřejmě, že prověrka informací sehrává nadále zásadní roli, co se týče transparentnosti, ale musíme zároveň spolehat na nás jako uživatele. I my si musíme udělat pořádek sami u sebe. Musíme zajistit, aby státní úřady poskytovaly náležité informace. Vysoký představitel uváděl některé z extravagantní případy, jakože třeba by snad bělidlo mohlo mít dezinfekční účinky nebo že někdo uh, podváděl s čísly. Děkuji a nyní následuje kolegyně Baso. La direzione intrapresa non convince. Si sostiene. Děkuji. Já myslím, že není nijak přesvědčivé, když řeknete, že, chce, že nechcete sice bránit svobodě projevu, ale zároveň eh, to necháme na zablokování účtu pro ty, kteří budou šířit eh, fake news. Nemůžeme to nechat na nějakých specialistech, protože ti specialisti jsou často jenom jakousi mašinérií propagandy. A já mám tuhle zkušenost z Itálie. Ti, kteří chtějí bojovat proti covidu, se často setkali s podobnou reakcí. Chtěli dokonce v některých případech zamezit tomu, aby nepříjemná pravda nemohla zaznít. Takže se ptám, kdo je tady ten, kdo to bude posuzovat. Nemůžeme dovolit cenzuru. Děkuji mnohokrát. Ní má slovo kolegyně Zovko. Děkuji. Je, jsou to čtyři měsíce, kdy bojujeme proti bezprecedentní pandemii, která nám změnila životy. Uh, Přinutila nás přizpůsobit se novým podmínkám. Virus za sebou zanechal devastující účinek, ale my jsme nakonec zůstali jednotní. Pandemie ale není jediným eh, bojem, který v tuto chvíli svádíme dochází k tomu, že jsme v tuto chvíli vykreslováni jako naprosto neefektivní, rozdělení ve svých reakcích na danou situaci. Vede to k destabilizaci celého regionu, včetně veřejného mínění ohledně Evropské unie. Ačkoliv Evropská unie poskytla podporu 3,3 miliardy Balkánu v průběhu krize, tak stále veřejné mínění ukazuje, že většina občanů se domnívá, že jinde se dostalo lidem peněz víc. Jde tedy o uh, transparentnost, odpovědnost a viditelnost a proto jsem velmi ráda za tuto akční skupinu a systém eh, včasného upozorňování v Evropské unii. Jsem za to vděčná. My jako zástupci evropských občanů bychom však měli učinit více. Uh, Vystoupení bylo přerušeno paní předsedající. Nyní se blížíme závěru eh, této rozpravy. Nejprve dám slovo paní vicepředsedkyni komise paní Jorové. Eh, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám všem za tuto zajímavou a důležitou rozpravu. Určitě to nebylo naposled, kdy jsme roz, eh, takto hovořili o moci internetu. Tu moc vidíme denně. Je to fantastický nástroj pro organizování humanitární pomoci, ale také může být internet prost, místem, kde dochází k humanitární eh, katastrofě, kde dochází k opravdovému násilí a útokům. Tohle je tedy velmi důležité téma pro diskusy. Sotva jsme začali, jak už jsem říkala, máme před sebou práci na Evropském akčním plánu pro demokracii. Budeme hovořit o velmi důležité otázce, jak chránit eh, volby před dezinformacemi, jak zastavit eh, privatizaci eh, veřejné diskuse. Tady vlastně vidíme, jaké algoritmy se používají pro prodej produktů, ale také pro prodej politiků nebo jejich myšlenek. Eh, tohle je takový nový eh, faktor eh, lží v politické diskuse, který má potenciál vyhrávat volby. O všech těchto věcech budeme muset diskutovat. To jsou vážné věci, ale zároveň citlivé. Já tedy děkuji za tu diskusi. Jsem proto, abychom mm, spolupracovali s tím výborem, který jste ustanovili a doufám, že na konci roku nejenom uvidíme, jak plníme úkoly z toho sdělení, o kterém dnes hovoříme. Tady je v podstatě takový seznam věcí, které potřeba udělat, to-do list, ale že také předložíme dobrá společná řešení těch eh, problémů. Takže mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji, paní vicepředsedkyně. A nyní navazuje pan Borel. Děkuji, mnohokrát za tuto eh, velmi zajímavou diskusi. Eh, určitě to není ještě její konec. Byly zde zajímavé i velmi originální eh, příspěvky. Když se podíváme taky na původce dezinformací, co Adam a Eva, bylo to samotný začátek dezinformací? kdy si kousli do jablka. Možná i Eva byla obětí dezinformací. Svět, v němž nyní žijeme, musíme si uvědomit, že demokracie je systém, který funguje na základě informací, které jsou dostupné občanům. Občané si vybírají a potom hlasují aby si mohli vybírat, musí být informováni o možnostech, které jim jsou k dispozici. A na základě toho se rozhodnou, jakou chtějí vládu. A to samozřejmě vyžaduje svobodu informací, pluralitu informací a pravdu. Pokud někdo dostává nesprávné, nekorektní informace, nemůže potom eh, samozřejmě udělat správná rozhodnutí. Představme si letadlo, jehož navigační systém nefunguje, ztratí se. Proto je tak důležité, abychom bojovali proti dezinformacím. Informace jsou veřejným statkem. Musíme zajistit, že skutečné pravdivé informace jsou dostupné pro všechny. Lidé, lidé taky musí mít možnost překontrolovat informace, pokud jim tedy někdo lže. Ať už říkal eh, rakouský básník, kterého citoval předřečník cokoliv, tak nejde o to, že všechny informace obsahují pravdu i e, nepravdu e, společně. Prostě některé věci jsou nepochybně pravdivé. 5 plus 5 je 10, to je stoprocentní pravda, tam není e, nic falešného, žádná falešná zpráva. Potom jsou věci, které jsou absolutně falešné. Samozřejmě v některých informacích hraje roli názor, osobní názor, a proto taky máme politickou diskusi, ale jedna věc je něčí názor, jak vnímají určitou situaci a druhá věc jsou fakta. My zde nechceme vytvářet ministerstvo pravdy, jak říkala paní vicepředsedkyně Eh, já jsem také eh, zažil něco podobného ve své zemi, ministerstvo informací. Já nechci mít ministerstvo, které kontroluje přístup k informacím. My chceme, aby občané mě byli schopni rozlišit pravdu, fakta od nepravd. Pokud to nedokážeme, podkope to naši demokracii. Potřebujeme podporu demokratických sil celého demokratického systému, abychom mohli zachránit tento demokratický systém. Děkuji mnohokrát, pane vicepředsedo. A na závěr dávám slovo paní státní tajemnici Brňač. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, vážení poslanci, vážení poslanci. Poslankyně, toto téma je pro naše předsednictví prioritní. Musíme chránit naše občany před eh, dezinformacemi a musíme ale zároveň zachovat základní práva, práva svobody projevu, plurality médií a tak dále. dále. Tady jde o zachování odolnosti našich eh, společností. Budeme pracovat i nadále horizontálně napříč sektory a hranicemi. Eh, budeme spolupracovat s vámi se všemi, abychom si vyměňovali nejlepší postupy. Těšíme se na spolupráci s komisí, s EAS, s, eh, při, na boji proti infodemii nastávající iniciativy, jako například ten akční plán pro demokracii nebo eh, zákon o digitálních službách, nám umožní vystupňovat své kolektivní snažení. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a tím tedy uzavíráme rozpravu k tomuto bodu na pořadu jednání. A nyní přecházíme k společné rozpravě krátkém přednesení následujících zpráv. Jednak máme zprávu pana Petra se Auštrevičiuse, doporučení Evropského parlamentu radě, komisi a místa předsedovi komise, vysokému mě pro zahraniční věci bezpečnostní politiku k východnímu partnerství. A potom máme také zprávu Tonino Pikuly, doporučení parlamentu a tak dále, ohledně politiky pro západní Balkán v návaznosti na summit konaný v roce. Opět nebudeme mít žádné spontánní projevy a žádné modré kartičky. Máme čas na velmi krátké krátkou debatu a nejprve má slovo pan kolega Austrevičus. Paní předsedkyně, eh, paní eh, vysoká představitelko, paní komisařko, já bych chtěl eh, děkovat všem, kdo konstruktivně přispěli k této zprávě. Toto partnerství je mezi Evropskou unii a šesti partnerskými zeměmi. Hm, to důsledek pozitivních akcí v přímém sousedství Unie a snaha o globální eh, eh, eh, vedení. Lid vedení vyžaduje závazky a tady jde o vyslání politicky potvrzeného signálu našim partnerům, jak jsou uznávanými partnery a že díky spolupráci můžeme dosáhnout reformního pokroku. Je to jenom otázka času naše, naším motem pro příští desetiletí východního partnerství měl být víc za víc. A, eh, a eh, diferencizovaná integrace podle eh, evropských demokratických principů. Já lituji toho, že pan Borel odchází a i když tady je komisař Varhely, tak i na vás mám velice osobní poselství. V politické oblasti naše partneři vyžadují podporu a při posilování demokracie, zajišťování právního státu a boji proti korupci. ekonomice bychom měli postupně otevírat přístup k, do jednotného trhu vytvořením společné ekonomické společného ekonomického prostoru. Připomeňme si, že evropská bezpečnost je nedělitelná. Nemůžeme se na to dívat eh, prismatem západní nebo východní dimenze. Jenom jedna, evropská a je na čase se podle toho chovat. Paní předsedkyně, iniciativa východního partnerství je e, úspěšným příběhem a zůstane jim, pokud budeme jednat společně, s jednocení společnou vizí a společnými akcemi, dialogem, partnerstvím. Pane komisaři Barheli, e, slyšel jsem o e, zprávě z, ruského, z běloruského vězení, kdy um, vedoucí demokratické strany si podřížili na protest proti uh, násilí. E, já chci um, protestovat e, v této záležitosti, v tom nelidském uh, chování. Pan, eh, nyní následuje zpravodaj, pan Pikula. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem, eh, pane komisaře, já jsem rád, že tady mohu eh, mluvit o budoucím rozšiřování Evropské unie. Chci poděkovat stínovým eh, zpravodajům jejich podpoře našeho úsilí. Hlavním poselstvím je mm, podpora Evropského parlamentu pokračování procesu rozšiřování jako jedné z nejúspěšnější politiky. Rozšíření je nejefektivnější nástroj a vlastně rozšiřuje eh, dosah hodnot EU, jako respektování lidských práv, právního státu a tak dále. Tato zpráva zdůrazňuje to, na čo, co se zapomíná. Perspektiva plného členství pro západní Balkán je v zájmu Unie Stejně je to tak v zájmu e, zemí, které usilují o plné členství poprvé o vstupu Chorvatska od roku 2013. Je toto znovu na e, pořadu jednání. My vítáme e, rozhodnutí o zahájení jednání s Severní Makedonií a dalšími. Se týče konkrétních dat, bychom, tedy bychom viděli rychlejší uzavírání kap, kapitol a kontrolu groku. Je samozřejmě, že ambiciozní politika rozšiřování vyžaduje rozpočet. Adekvátní rada by měla poskytnout adekvátní rozpočet, který podpoří politiku rozšiřování. Co se týče um, Spolupráce s parlamentem, parlament je hodlan zintenzivnit politickou institucionální podporu zemím západního Balkánu v procesu vstupu do EU. Rozšíření je nutnou podmínkou kredibility EU a vliv regionu a mimo. Budeme úspěšní globálně pouze pokud budeme kredibilní v našem nejbližším sousedství. Děkuji. Děkuji a na závěr eh, pan komisař Varhely. Máte slovo. Madam President. Vážená paní předsedající, je to geopolitická komise, takže pro nás je angažovanost ve vztazích s našimi sousedy zcela zásadní. Dovolte mi zahájit své vystoupení u západního Balkánu. Region ve středu Evropy obklopený našimi členskými státy. V únoru jsme navrhli přepracovanou metodiku rozšíření. Cílem bylo, aby jednání o přestoupení byla více důvěryhodná, dynamičtější, předvídatelnější a jasněji směrovaná. Přestože propukla krize v březnu, rada přijala rozhodnutí zahájit jednání se Severní Makedonií a Albánií a já musím říct, že tato rozhodnutí byla potvrzena Evropskou radou. Abychom podpořili region zasažený pandemií, v dubnu komise předložila balíček ve výši 3,3 miliardy euro jako mobilizační prostředky Evropské investiční banky. To jsou prostředky, které se standardně poskytují jenom na adresu našich členských států. V květnu byl summit v Záhřebu, kde přední představitelé nejen vyjádřili solidaritu s regionem, ale zároveň znovu potvrdili výhled pro tyto státy. Komise v tuto chvíli začne připravovat základní program eh, rozvoje ekonomiky, tak aby tyto eh, regiony dohnaly, eh, kde je potřeba dohnat členské státy. Budeme jednat o našem dosaženém pokroku a těšíme se na první mezivládní konferenci. Rozšíření je důvodné západní Balkán musí nadále realizovat své reformy. Je potřeba, aby se dále zasadilo principy právního státu, boj proti korupci, boj proti organizovanému zločinu, aby se zasazoval o dodržování lidských práv. Máme zde první hmatatelné výsledky, což znamená, že Čím více bude těchto výsledků, tím dříve se budeme moci dostat k vyjednávání o přistoupení jako takovém. Z komise bude každoročně sledovat dosažený pokrok. My dostaneme první balíček přeskumu na stůl na podzem. Chceme potvrdit dlouhodobé eh, plány na ekonomické oživení regionu, který by se měl přiblížit Evropské unii tomto plánu se objeví řada oblastí, jako je konektivita v oblasti energetiky, dopravy, zelená transformace, digitální transformace a tak dále. Tento plán by měl přinést pracovní příležitosti a růst tomuto regionu a je to zároveň i součást našeho dalšího plánu postupu po pandemii. V tuto chvíli se budu soustředit na východní sousedy. Já děkuji Evropskému parlamentu za podporu co se týče budoucnosti východního partnerství, co se týče sdělení, které jsme předložili v březnu, naše nasazení pro východní partnerství a jeho budoucnost bylo minulý týden znovu připomenuto na konference, kterou jsme vedli s našimi partnerskými zeměmi. A já jsem přesvědčen, že se podaří toto téma zmínit i na jednání dnes odpoledne. Naším cílem je vybudovat s našimi partnerskými zeměmi inkluzivní partnerství, které bude přinášet konkrétní výsledky lidem. V tomto kontextu jsem hrdý na to, že Evropská unie realizuje 2,5 miliardy eh, euro pro tyto státy v návaznosti na krizi pandemie COVID-19. Je to ohromná finanční pomoc. Máme zde ještě také pomoc prostřednictvím úroků, eh, příznivých úroků na úvěry kdy se snažíme podpořit makroekonomickou stabilitu. Tento balíček také napomáhá zachraňovat pracovní příležitosti. Je to součást ekonomické obnovy regionu. Snažíme se dostat likviditu do ekonomiky jako takové, snažíme se přímo podporovat malé a střední podniky. Tato krize znovu upozornila na to, jak je důležitý být dostatečně odolný. Je to takové zastřešující téma našich vztahů a bude i nadále to zastřešující téma našeho východního partnerství. Je to ambiciozní vize, kterou jsme vypracovali pro další spolupráci v rámci pěti hlavních cílových oblastí. Jedna chceme pracovat s odolnými ekonomikami, které mají posílenou konektivitu, za druhé podpořit eh, rozvoj odpovědných institucí, právní stát a bezpečnost, za třetí zelená transformace a práce na environmentální a klimatické odolnosti za čtvrté podpora digitální transformace, za páté práce na odolné, inkluzivní a spravedlivé společnosti. My tyto obecné cíle chceme eh, promítnout do konkrétních kroků. Chceme tomu uspůsobit i výstupy po roce 2020, kdy se budeme připravovat na summit v roce 2021. My spoleháme na vaši další podporu, na partnerství, které by mělo trvat i v následujících letech. A ještě chci říct si panu zpravodaji Ostrovičovi, já se tou otázkou budu zabývat. Je to pro mě novinka, nevěděl jsem o tom. A pochopitelně se k tomu veřejně vyjádříme. Ano, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Společná rozprava je tím u konce. Hlasování o zprávě kolegy Austrovičoviče se proběhne zítra. Eh, u kolegy Pikuly proběhne hlasování o pozměňovacích návrzích dnes a o eh, závěrech zítra. Eh, takže hlasování skončí za dvě minuty a ve 14.15 vyhlásíme výsledky. Těším se na vás ve 14.15.